všechny odpovědi, eh, za živou diskuzi. A to bylo hm, velice důležité slyšet tuto evropskou odpověď na japonskou tragédii. Ještě jednou děkuji, pane předsedo. A přeji také všem komisařům, kteří zde byli přítomní. Ora l'ordine del giorno reca la dichiarazione della Commissione. Takže podle programu nyní máme na pořadu prohlášení komise o rámci EU pro koordinaci vnitrostátních strategií integrace Romů. A okamžitě dávám slovo paní komisařce Redingové. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Předkládám spolu eh, s kolegou Láslo Andorem rozhodnutí komise předložit nový rámec pro národní integraci Romů a pro tyto strategie. Rámec EU přichází ve chvíli, kdy postavení Romů se stalo skutečně středem zájmu v Evropě. Evropská unie přístupnila řadu politických, právních nástrojů, jak řešit tu situaci Romů. A my jsme my máme také celý právní základ eh, týkající se nediskriminace volného pohybu, volného pohybu osob v rámci rozšíření. A je zcela jasné, že pokud jde o ekonomickou a sociální úroveň, marginalizace Romů přetrvává. A to není ani přijatelné, ani udržitelné v Evropské unii 21. století. Evropský parlament s podporou celého politického spektra, a já chci toto zdůraznit, upozornil na nalehavost podpory integrace Romů skrze nedávné usnesení o strategii EU pro Romy. A já chci poděkovat paní Jaroce, zpravodajce u této zprávy, za skvělou práci. Rozhodné kroky jsou nezbytné na národní i evropské úrovni. Musíme spojit síly a umocnit naši snahu, abychom ukončili diskriminaci Romů a abychom zajistili, že se budou těšit stejným právům jako každý jiný evropský občan, protože jsou evropskými občany. A když to říkám, tak mám na mysli samozřejmě dvousměrný proces, který vyžaduje změnu myšlení většiny našich evropských eh, spoluobčanů a členů evropské komunity, romské komunity. Je třeba plánovat tuto politiku, ji realizovat a je třeba také strategický společný přístup. A všichni víme, že primární odpovědnost pro integraci Romů je v rukou členských států a také potvrzujeme, že postavení Romů se velmi liší v jednotlivých členských státech. A z tohoto důvodu komise rozhodla o předložení v rámce EU pro členské státy, aby jednali uměrně výzvám, které musí překonávat. Task Force pro Romy, která začala působit v září loňského roku až do prosince loňského roku, jasně ukázala, že velmi často se nedělá dostatek 26,5 eh, milionů euro, které jsou eh, připraveny ve strukturálních fondech, nejsou využity tak, jak by měly. A 100 milionů bylo vymezeno pro specifické romské činnosti. 70 se prostředků pro technickou pomoc, které budou třeba ve většině členských států nebudou využity. To znamená, že dosavadní opatření nejsou přiměřená a je na čase zajistit nyní, aby národní, regionální a místní politiky se soustředily na potřeby Romů jasným a konkrétním způsobem. V našem rámci se soustředujeme na čtyři hlavní otázky. Vzdělání, zaměstnanost, zdraví, a bydlení. Chceme, aby Evropská unie a 27 členských států se zavázali, že vyplní tyto mezery a soustředí se na společné cíly v těchto čtyřech oblastech. Cílenými kroky, dostatečnými prostředky, abychom je naplnili. A chceme, aby všechny členské státy zapracovali tyto cíle do svých stávajících strategií pro Romy, pokud existují, anebo aby vypracovali strategie pro Romy, pokud takové neexistují, což by mělo pokrýt období do roku 2020. A abychom ověřili, zda tato snaha dosahuje cíle, potřebujeme pravidelné sledování. A proto Evropský rámec vytváří základy významného finančního mechanismu, který by měl zajistit výsledky pro Romy. to finanční mechanismus zajistí, že tyto strategie budou realizovány, že prostředky pro integraci Romů se dostanou k konečným příjemcům a že dojde k pokroku směřujícím k dosažení cílů v oblasti integrace Romů. Poslanci Evropského parlamentu dostanou zprávu komise každý rok o pokroku o integraci Romů v členských státech a rámec EU poskytuje možnost spolit síly na všech úrovních se všemi zúčastnými subjekty, s populací EU obecně a zejména s populací Romů v Evropské unii, abychom zamezili vylučování milionů Romů v Evropě, což si nemůžeme do budoucna dovolit. Děkuji. Grazie, komisario Redingo. Děkuji, paní komisařko Redingová. A nyní bude hovořit pan komisař Andor. Vážená paní předsedkyně, sociální eh, situace Romů je jednou z priorit eh, naší agendy. Byla spra- minulý, minulý byla schválena strategie eh, o začlenění Roma, Romů a byla teď schválena strategie vytvoření evropského rámce. Tyto dokumenty byly významným příspěvkem k širší diskusi o Romech a určitě povedou k závěrům, které budou schváleny na dalším zasedání rady, který se bude konat 19. 19. května a to bude výlučně eh, věnováno integraci Romů. Tyto dokumenty artikulují rozhodnost a připravenost Evropské unie věnovat se situaci milionů Romů, kteří trpí ekonomickým a sociálním vyčleněním. Rád bych tady uvedl tři klíčové body. Za prvé, komise nastínila rámec EU pro národní strategii začlenění Romů. Zde se mluví o zodpovědnosti a o začlenění Romů do této strategie. Rovněž se, se tady znovu zdůrazně přesvědčení Evropské unie, že Evropská unie nesmí tolerovat žádnou formu rasismu, xenofobie, diskriminace nebo sociálního vyčlenování Romů. Unie má morální a politický závazek podpořit členské státy v jejich úsilí eh, se všemi politik, politickými kroky a nástroji, které má k dispozici. A eh, teď je druhý bod. Jak víte, eh, Unie se dohodla na rozsáhlé strategii zaměřené na rozvoj evropského a ekonomického ekonomického modelu a to vyváženým způsobem. Eh, strategie Evropy 2020 eh, eh, zaměřená na růst, ta připravuje politický kontext pro situaci Romů. Musíme posílit, musíme se dostat k cílům 2020, je to vlajková iniciativa a důležité jsou také jednotlivé struktury. Klíčovými poselstvím nejde, ne, není možné, aby byly miliony lidí vyčleněny z sociálního života. Toto je neudržitelná situace a určitě to není inkluzivní opatření. Není tady žádná výmluva pro to, aby Romové i nadále byli vyčleňováni z Evropy, které chtějí žít. Z naše cíle 2020 zaměřené na zaměstnanost, růst, snížení chudoby, to jsou takové klíčové body, podle kterých se bude poměřovat pokrok v této politice zaměřené na Romy. Sdělení komise k romské otázce identifikuje identifikuje čtyři oblasti, které mají strategický význam pro to, abychom mohli překonat vyčlenování Romů. Jsou to následující body. Přístup eh, k zaměstnání, eh, pak eh, snížení rasismu chceme dosáhnout našich cílů 2020, ale toto se nám nepodaří, když tyto kroky neučíme, neučiníme. Přístup ke vzdělání. Všichni Romové by měli mít přístup ke kvalitnímu vzdělání a neměli být vystaveni segregaci nebo diskriminaci všechny romské děti měly možnost ukončit základní vzdělání, přístup k zdravotní péči, snížením mezery mezi poskytováním zdravotní péče romů a neromům. Členské státy by měly poskytnout přístup ke kvalitní zdravotní péče a tady měly vládnout stejné podmínky, jako vládnou mezi ostatními obyvateli. A konečně přístup k bydlení a základním službám, e, protože situace Romů je skutečně mnohdy mnohem horší než situace e, zbytku obyvatel například přístup k vodě, elektřině a tak dále. Nedostatek integrovaného přístupu má negativní dopad na eh, celkovou integraci Romů do společnosti a vede k jejich chudobě. Za třetí, Unie eh, musí eh, vložit své peníze tam, kde je to nezbytné. Komise teď eh, připravuje návrh víceletého finančního rámce. Následovat pak budou konkrétní návrhy k strukturálním fondům. Podle mého názoru strukturální fondy musí být dány v soulad se strategií 2020. Toto se týká politických oblastí, za které jsem obecně zodpovědný, zaměstnanost, sociální inkluze a určitě se to vztahuje také k sociální socioekonomické integraci Romů. Naše finanční nástroje musí být účinnější. Toto je pro mě klíčovým cílem. Zde ukončím, tak abych si mohl vyslechnout vaše názory a měl možnost odpovědět na vaše otázky. Děkuji. Děkuji, pane komisaři Andore. A nyní za radu bude hovořit paní ministrině Göring. paní předsedkyně, paní a pane komisaři. A na začátek budu hovořit eh, maďarsky a, a pak anglicky. Já bych vyjádřit eh, vděčnost a uznání nejen za odvedenou práci, ale také za osobní nasazení komisařky Redingové, komisaře Andora a všech, kteří se podíleli na tomto významném úspěchu. Předložením tohoto strategického dokumentu jsme udělali obrovský krok a přiblížili jsme se k naplnění jedné z hlavních priorit maďarského předsednictví. Jsem přesvědčena, že se to ukáže jako významný příspěvek zlepšení ekonomického a sociálního postavení Romů v Evropě. Spolu s nedávným usnesením Evropského parlamentu o strategii EU pro začlenění Romů na základě zprávy paní Livy Jaroky. Marginalizace, diskriminace a chudoba zasahují řadu Romů v Evropě a je proto nejvyšší čas na zlepšení. Nemůžeme si dovolit říci, že to je jejich problém a ne náš. Kromě toho, tito lidé by neměli být považováni za problém, ale za příležitost. Vzhledem k současné ekonomické a demografické situaci v Evropě, podpora Ekonomické a sociální postavení Romů může otevřít nové lidské zdroje a přispět k ekonomickému růstu dlouhodobě. Maďarské předsednictví je, bylo vždy přesvědčeno, že vedle nezbytného boje proti diskriminaci nová politická soustava je třeba, včetně zaměstnanosti, vzdělání a bydlení. A doplnění adekvátním monitoringem, pokud bude řádně naplňováno členský, členskými státy, bude skutečně znamenat významný rozdíl. Je třeba také naplnit strategii EU 2020. Opatření týkající se sociálního začlenění Romů mohou být rozšířeny do různých oblastí. A nyní je široce uznáváno, že tyto kroky inspirované na evropské úrovni mohou vyrovat synergie a vytvořit přidanou hodnotu. Co dále v plánu? Maďarské předsednictví chce předložit a projednat eh, sdělení během romské platformy v Budapešti 7. dubna za přítomnosti obou komisařů, které tímto chci vřele pozvat, včetně dalších zájemců. Budeme pracovat horizontálně. Rada pro spravedlnost a vnitřní věci potom bude 12. čtvrtý Potom to bude na řadě Rady EPSCO 19. května schválením závěru Rady. A Rada pro eh, vzdělanost se tím také bude zabývat, než maďarské předsednictví předloží závěry Radě pro obecné letosti 27. května. Konečný bod bude schválení těchto závěrů na Evropské radě v červnu. Ale samozřejmě bude to pouze nový začátek směrem ke koordinovým krokům na úrovni EU a na národní úrovni, abychom pomohli této skutečně evropské menšině. Děkuji vám. Grazie, ora in... Děkuji. A nyní zahajujeme rozpravu. Budou hovořit řečníci za jednotlivé politické skupiny. Bude začínat náš kolega Toke za EPP 3 minuty. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztosok és államtitkárnő járó. Vážení poslanci, vážení poslanci, azzal együtt öröm. Chceme poděkovat také paní Jarko za to, že jsme udělali tak velký krok z hlediska realizace této strategie ohledně Rómů. 8. dubna v pátek slavíme Mezinárodní den Romů a právě tento den byla popáté svolána Evropská platforma pro Rómy a mm, tato platforma se koná v Maďarsku. To jsou důležité milníky. Jedná se o akční plán, který bude koordinován na úrovni EU, ale i lokálně bude brán v potaz. EPP již po léta podpořuje takovýto akční plán právě s cílem začlenit Romy do většinového, většinové populace. 24. června při setkání představitelů stát a vládu doufáme, že bude zavedená skutečná evropská strategie. Z hlediska lidských práv je to problematika, která je nejzávažnější. Jsou to nesmírně důležité problémy pro Evropu. Také to souvisí s odpovědností členských států, které musí zajistit základní práva pro své občany, musí zajistit existenční jistotu. EU může stanovit rámec, ale jednotlivé členské státy musí dodat tomuto rámci konkrétní náplň. Evropská strategie týkající se Rómů je minimální standard, minimální norma. Ale já jsem přesvědčen, že toto téma jde napříč politickými skupinami a musí být vnímáno jako dlouhodobé téma. Je tedy důležité mít tento akční plán, který může odstranit vykořenění Romů. Chtěl bych se ještě zmínit o některých důležitých bodech této strategie. Je důležité si uvědomit, že musíme používat ekonomické ukazatele a ne etnické ukazatele pro zacílení této populační skupiny. Samozřejmě, že jsou důležitá také základní práva a principy rovných příležitostí. Dále je důležitý také princip boje proti regionálnímu vykořenění. A také musíme se zabývat tím, jak vnímá ostatní populace Rómy. Všichni musíme přispívat k těmto programům. Nevládní organizace, společenství Rómů, členské státy, jejich jednotlivé orgány. Vyžaduje to úzkou spolupráci. Toto téma nesmí být využíváno k tomu, aby se zde rozněcovaly politické protiklady, rozpory. Není akceptovatelné, aby se spranířovaly tyto skupiny, aby se hovořilo o kolektivních trestních činech. Takový přístup nemůžeme akceptovat. Nesmíme také akceptovat takzvané obětní beránky. Otázka Romů musí být řešena v rámci předsednictví Maďarska. Je to jeden z hlavních úkolů maďarského předsednictví a doufám, že summit v černu přijme tuto strategii. A žádám kolegy, aby podpořili tento program. Děkuji. Děkuji. A nyní za socialisty a demokraty bude hovořit paní Flašiková Beňová. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych vám poblahopřát k tomuto rámci. Jsem ráda, že po mnoha výzvách ze strany parlamentu komise dnes prezentuje tuto strategii. Myslím si, že je nejvyšší čas, protože situace je stále vážnější. Mnozí Rómové v Unii čelí eh, obtížným životním podmínkám. V sobotu v Maďarsku se konal pochodňový milicionářský pochod proti Rómům a chtěla bych tedy vyzvat maďarskou vládu, aby z toho vyvodila důsledky. Co se týče rámce, dovolte mi, abych začala kritikou. Situace je naléhavá ale i tak nemohu akceptovat rozhodnutí komise připravit rámec bez konzultací. Je zvláštní, že na jedné straně v samotném rámci zdůrazňujete spolupráci s občanskou společností, ale při přípravě tohoto dokumentu jste obešli jak Romy, tak nevládní organizace a mezinárodní organizace. Tak tento postup nepřidá na legitimitě. Právě naopak. Obsah tohoto rámce však považuji za úspěšný. Komise správně definovala kompetence při řešení tohoto problému. Klíčové kompetence však jsou nadále na úrovni členských států. Myslím si, že je velmi důležité, že EU přebírá úlohu koordinátora národních strategií a dohledu nad nimi, tak aby došlo co nejrychleji k integraci Romů této souvislosti je důležité hovořit o monitorování souladu národních strategií s tímto rámcem a také monitorování efektivnosti jejich implementace. V tomto směru mám pocit, že komise není dostatečně ambiciózní. Komise by měla přitvrdit zvláště z hlediska členských států. Jsou tady čtyři klíčové oblasti. Přístup ke vzdělání, dostupnost zaměstnání, přístup k zdravotní péči a dostupnost bydlení. Spolu s členy naší frakce během četných návštěv romských komunit v Evropě jsme se přesvědčili, že jsou to klíčové oblasti, kde Romové čelí zhoršeným podmínkám. Je třeba zdůraznit, že podobné cíle byly již v programě dekáda romského začlenování. Nyní je důležité, aby se zabezpečilo jejich naplnění. Těmto čtyřem oblastem bych přidala další. A sice nejenom boj proti diskriminaci, ale také boj proti slovním či fyzickým projevům rasismu. A dále bych chtěla upozornit na otázku financování integračních opatření. Pracovní skupina komise koncem minulého roka, roku odholila, že členské státy mají velké rezervy. Komise by si měla dát záležet na třech věcech aby čerpání fondů nebylo administrativně příliš náročné, aby komise přijala účinná opatření a zabezpečila, že zdroje budou plnit svůj účel a aby se zamezilo použití zdrojů na segregační praktiky. Na závěr bych chtěla ještě jednou poděkovat a poblahopřát paní komisařce a panu komisaři a teď už bude záležet na členských státech, zda budou postupovat efektivně při integraci romského etnika. Děkuji. Paní Flašíkové Beňové. Někdo tady zadl modrou kartičku, jste hodně to kapcovat kolegové, dobrá, kolega má slovo. Děkuji paní kolegyni Flašíkové eh, za to, že mohu teď položit otázku. Vy jste se eh, velice dobře zabývala touto předešlou zprávou a jistě víte, eh, že zpráva počítá s tím, že se mají platit, mají platit pokuta členských států, pokud nejsou dodrženy určité, eh, pokud není tedy strategie dodržena. Jak je váš postoj k tomu, že například, jestliže musí stát zaplatit ehm, pokutu, pokud se třeba nebyla dodržena návštěva základní školy. V každé zemi eh, návštěva eh, základní školy je takovým závazkem a pokud ehm, návštěva základní školy, ehm, pokud tomu nedochází, tak potom tato země má platit pokutu. Myslíte si, že by neměl přijít nějaký příspěvek od rodičů, aby se postarali o to, že jejich děti děti eh, musí chodit do školy. Děkuji velmi pěkně panovi kolegovi. Děkuji panu kolegovi. V tomto směru bych chtěla říct jednu věc. Jsem absolutně zastánkyně toho, že tam, kde tvoříme práva, se musí dodržovat také povinnosti. A samozřejmě, že je také úlohou rodičů, aby dbali na to, že všechna práva dítěte jsou dodržena. Myslím si, že členské státy Evropské unie mají dostatečné nástroje na to, aby vytvořili tento prostor a nebudou trestáni za to, pokud se nebude dodržovat povinnost ze strany rodičů. Děkuji. A za frakci ALDE pan Ilčev má slovo na dvě minuty. Vážená Paní předsedkyně, děkuji. Také bych rád poděkoval paní Jaroka. A Děkuji také eh, maďarskému předsednictví za jejich eh, závazky, které jsou velice důležitými závazky. Když mluvíme o integraci Romů, tak nesmíme zapomínat na to, že eh, mluvíme o velmi bolestném problému v Evropské unii. Nemůžeme vyřešit tento problém pouze dotacemi nebo antidiskriminačními zákony, a nebo jen tím, že budeme zvyšovat povědomí a budeme dělat pro, budeme programy. Můžeme vyřešit tento problém jenom kombinací tohoto přístupu a celou řadou dalších přístupů a to vše by mělo být založeno na politické vůli. Evropská unie eh, dnes eh, má více jak 12 milionů eh, Romů. To, jsou, to nejsou jenom Bulhars, Bulhaři nebo slovenští nebo rumunští Romové, to jsou všechno lidé, kteří jsou občané Evropské unie, mají stejná práva a povinnosti, ale zároveň mají omezené možnosti. Takže situace je dostatečně složitá a nemůžeme se spoléhat na zastaralé přístupy. Strategie Evropské unie zaměřená na integraci Romů bude úspěšná pouze když dojde ke integrovaným krokům a když budeme aplikovat integrovaný politický přístup ze strany evropských institucí. Improvizace by byla tady kontraproduktivní. A tady musíme konstatovat, že v některých členských státech je povědomí o romské otázce nedostatečné a v některých příkladech dochází k řadě nedorozumění. A proto romská otázka v Evropě by měla být prošetřena eh, profesionálním způsobem. Jinak bychom je Eh, tady jenom posunovali tuto načasovanou bombu po Evropě, protože Romové nezůstanou navždy ve svých getech nebo eh, v zemích, kde se eh, narodili. Jádrem naší ambiciozní strategie může být úsilí zaměřené na vzdělávání Romů. Musíme zajistit jejich maximální začlenění romských dětí do celého vzdělávacího systému, tak, aby jim byla dána základní kvalifikace, aby byli gramotní i dospělí Romové. Nemůžeme očekávat, že Romové budou i nadále žít takovéto bídě. Nemůžeme se spolhat jen na tom, že budeme řešit ty problémy pouze penězi. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji. A za zelené paní Flotter, dvě a půl minuty. Děkuji paní, Děkuji, paní předsedkyně. To je samozřejmě dobrá zpráva, že máme v současnosti tento evropský rámec který zakotvuje povinnost pro členské státy, aby sdělili, jakou mají strategii z hlediska Rómu, a to do konce roku. Tyto strategie budou vyhodnoceny Evropskou komisí a budeme pak asi za rok opět o tom diskutovat. Dnes se tedy zahajuje tato cestovní mapa, která umožní nám, parlamentu a institucím občanské společnosti vyostřit eh, svoji bdělost z hlediska těchto důležitých oblastí. Konstatuji, že sdělení komise zohledňuje některé připomínky, které jsme sformulovali v parlamentní zprávě, například uplatňování základních práv z hlediska naplňování této strategie. Víte, že agentura v této oblasti prokázala svoji vhodnost. Mám na mysli zvláště spolupráci s Radou Evropy z hlediska školení mediátorů mezi Romy, to je strategický prvek pro úspěšnost všech projektů. A pak mám na mysli také pozornost, kterou věnujeme Romům, kteří jsou příslušníky třetích států. I to je součástí této zprávy. Pak mám na mysli také společné ukazatele na posílení mechanismu posuzování. To vše je vítáno. Nicméně jsou určité nedostatky v tomto sdělení. Například tam není dostatečný a důrazný odkaz na nezbytnou účast Romů na všech úrovních, to znamená na vypracovávání projektu, na realizaci projektu a na vyhodnocování projektu. Hovoří se o informaci, o konzultaci, ale nehovoří se o konkrétní účasti Rómů. A to je určující, protože existují také dobré zkušenosti, které právě toto dokazují. To je určitý slabý bod této zprávy. Druhá slabina sdělení spočívá v tom, že se hovoří horizontálně o nediskriminaci ve všech těchto čtyřech oblastech. To je také velmi důležitý bod. Měl by tady být specifický odstavec, který by byl věnován boji proti diskriminaci, proti násilí, pro přístup ke spravedlnosti. Tato kapitola antidiskriminace základních práv a také spravedlnosti, tato kapitola není vypíchnuta specificky a to, myslím, je slabina textu komise. Dále se domnívám, my jsme hovořili o mediátorech, o programu Rady Evropy. Je dobře, že to figuruje v tomto sdělení. Mohli jste tam také uvést ty hlavní směry, které již sformulovala Rada Evropy, tak eh, abychom tady neměli jakési dvě strategie nebo dva odkazy z hlediska posuzování národních strategií. To by bylo také určité plus v tomto sdělení. Myslím si, že práce komise ještě není ukončená. Task Force by měla pokračovat ve své práci tak, aby členské státy cítily tento tlak ze strany komise, občanské společnosti a místních institucí, tak, aby naplnili tyto směry. Děkuji. Děkuji za ECR. Pan Kirkhope. Pane předsedo. Toto není jen pro lepší integraci Romů v členských státech, ale také dát eh, rovné přijitosti Romům jako všem ostatním občanům EU. A cílem by mělo být dosáhnout univerzálních lidských práv pro tyto lidi, protože je to zatížený program a je možné, že bude omezován. Kompetence členských států v, v oblasti školství a bydlení by měly být dodrženy a zdá se, že komise jedná tak, že to poškozuje členské státy a jejich politiky v této oblasti, ale věřím, že tato nová strategie bude znamenat novou éru v tom, jak Evropská unie řeší tyto otázky. Nejdříve naslouchat Romům, protože některé programy byly příliš složité a nedosáhly k lidem, kteří je potřebují nejvíce. Za deset let nebylo v terénu dosaženo mnoho a musíme maximálně zjednodušit jednotlivé postupy, aby se zpřístupnily finanční prostředky EU, abychom byli schopni sledovat tyto procesy. Pokud zde vynakládá EU prostředky, je třeba je vynaložit nyní a lépe. Děkuji za GUE pan Ernst na dvě minuty. Děkuji, dámy a pánové. Na jedné straně je velice dobré, že tady máme tuto rámcovou strategii pro Romy. Na druhé straně ovšem musím nalét vodu do vína. To, co máme tady ze strany komise, bylo vlastně předmětem dlouhých diskuzí a v svým způsobem je to krok zpět. Eh, eh, představitelé Rómů v fungovaly bez této strategie. My potřebujeme přesné zacílení těchto opatření, jasné podmínky. A tady ani nejsou definovány jasné sankce v případě nedodržení. Jsou tady určité přístupy, ale nejsou to skutečné sankce. A tak eh, tady vlastně jsou vyprázdněny tyto závazky, tak jako švýcarský sír. Opravdu jsou tady pochybnosti z hlediska této dohody. A e, co nabízí ještě komise vedle těchto čtyř oblastí? Schází tady strukturální začlenění těchto romských etnik e, tak, aby mohli participovat na přijetí rozhodnutí. Nejsou tady přesné cíle, nejsou tady přesné perspektivy. A co mě opravdu zlobí, a myslím, že je to skandál, že explicitně, ale prakticky vůbec se nevyjadřujete k boji proti nepřátelství vůči Rómům. Hovoříte eh, o tom, že se nepoužívají dostatečně prostředky, ale já se ptám otevřeně. Není příčinou té, té nenávisti právě to, že jsme se vzdali využití těchto prostředků na úrovni EU? Já si to myslím. Nevládní organizace kritizují toto sdělení. Podle nás je nepostačující a já očekávám náležité změny. Děkuji. Děkuji. A za skupinu Evropa, svoboda a demokracie pan Borgesio. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem euroskeptik, ale samozřejmě, že bych mohl podpořit v optice 2020 tento boj proti diskriminaci a marginalizaci, kdyby zatím skutečně byla odhodlaná akce Evropské komise z hlediska počínání členských států. Ale když hovoříme o této problematice, jsou to mm, je to evropský komisař, který o tom hovoří. A já si kladu otázku, jak v Lucembursku se chovají tito kočovníci, eh, jak se tam mohou usídlovat, Víte, že v Lucembursku jsou zakázány tyto tábory, tak jak může tato komisařka takto hovořit vzhledem k tomu, že v zemi paní komisařky Redingové tyto osoby nemohou ani se usadit. A co se děje u mě v mé zemi? Stačí si koupit noviny, otevřít dnešní eh, vydání a hned tam vidíte, že se hovoří o jednom rodiči, který byl začen v Itálii, který prodal svoji vlastní eh, dceru eh, v rámci sítě prostituce. Pak jsou tady další, kteří dělají podobné věci, neposílají děti do školy přes nátlak, který vykonávají mediátoři, orgány, združení. Hovořme o těchto problémech. Nemůžeme být takovýto pokryt si musíme pochopit, že řešení problému Rómů závisí zvláště na samotných Rómech. Děkuji. A nyní jsme dokončili tento seznam řečníků. Rozprava je ukončena. A přecházíme